Prezident republiky Bulharska Rozen Plevneliev. Sehr geehrter Herr Vážený pane prezidente, srdečně vás vítám v Evropském parlamentu. Je nám velkou ctí, že jste mezi nás dnes zavítal. Mnoho let udržujete úzkou, úzké vztahy eh, k institucím Evropské unie, jakožto významná členská země Evropské unie. A zejména v posledních dvou letech eh, vaše země čelila výzvám, zejména v souvislosti s migrační krizí. My eh, musíme říci, že je to skutečně pro nás velkou ctí, že jste mezi nás zavítal, pane prezidente, a dávám vám slovo. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, vaše excelence, dámy a pánové, přátelé. Pro mě je velkou ctí, že dnes eh, vás mohu oslovit jako prezident Bulharska. Je to ctí,